nám týk ohledně změn v delegacích a v komisích. Ten list a ten seznam bude tedy připojen k zápisu z naší schůze a budeme ho tedy považovat za schválený, pokud dnes ještě nikdo nevyjádří nějaké připomínky nebo námitky k tomuto seznamu. Další bod našeho programu je prohlášení